Eh, good afternoon. Dobré odpoledne, milí kolegové, dámy a pánové. Rád bych zahájil odpolední část našeho zasedání. Zasedání výboru pro průmysl, výzkum a energetiku. Přecházíme k bodu číslo 7 pořadu jednání. Pravidla pro velkoobchodní trhy s roamingem. Naší zpravodajkou je paní Mia Petra Kumpula Natry. Jak víte, na půdě ITRE se konala výměna názorů právě k tomuto tématu a to 26. září. Dnes se už budeme zabývat přímo návrhem zprávy, kterou naše paní kolegyně připravila. Jedná se, jak všichni víme, o velice důležité téma, protože díky němu do 15. června roku 2017 může dojít k té slibované, k tomu slibovatnému zrušení roamingových poplatků, to tedy na straně jedné, a na straně druhé bychom si zde měli mít kde vyjasnit určitá nedorozumění. Zcela nečekaná překvapení to jsou. Dovolíte-li výzvu právě paní zpravodajku, aby se ujala slova. Děkuji, pane předsedo. Eh, určitě se můžete seznámit s tím návrhem, je tam v podstatě pouze pár čísel a proto já jsem si dovolila sestavit pár eh, průsvitek, abych vám vysvětlila, v čem můj návrh eh, spočívá. Já jsem se opírala o tu fact-findingovou zprávu komise, která se snažila vše dát dohromady a myslím si, že návrh komise musí být pozměněn, protože on neumožňuje v současné podobě konkurenceschopné jak velkoobchodní, tak malobchodní trhy a navíc nám neumožňuje dojít k té um, datové um, společnosti, k té um, nové digitální éře. A navíc nemáme žádnou záruku, že se ve všech zemích díky tomu návrhu podaří, aby každý spotřebitel měl volbu operátora u sebe doma a ani nepodpořuje nepodporuje účinné investice do těchto trhů. Tedy hlasové hovory eh, tam mají mít eh, určitý strop, tam je ještě prostor na to, aby jsme měli návrat eh, investic, SMSky, tam už většina byla transferovaná eh, do oblasti datového využívání v rámci zpráv. A právě datové zprávy jsou jak z politického důle, hlediska důležitější, tak i z hlediska těch eh, cenových stropů co já se snažím navrhnout. Eh, používat gigabity než spíše než megabajty, megabity. A pak eh, se zde hovoří o tom, kolik platí v těch gigabitových jednotkách eh, operátor. 8,5 eura, říká komise, a to by mohlo ještě 6 let takto pokračovat. Já to pojímám jinak, projdu to s vámi část po části. První průsvitka. Vidíte tady, jak se liší cenotvorba v různých členských státech. Vy sami si můžete začíst do té studie, která tam podává ty statistiky. Totiž eh, ceny ovlivňují využívání. Tam, kde je to levnější, tak spotřebitel používají více intenzivně ty telefony a Ono se to dá právě ovlivnit zvýšením a snížením té ceny. Vidíte, že Finové používají 5,5 giga každý měst, měsíc a Nizozemsko je 12 krát menší a přitom cena je v Nizozemsku několikrát vyšší. My tedy si myslíme, že eh, když eh, máme možnost slevnit, lidé využijí více, takže ten zisk těch firm je i tak srovnatelný ve všech zemích. A tady vidíme eh, ten růst mezi 30 až 175 na osobu. Na jed, za jeden rok v Lotyšsku je 174% růst využívání a tam je nový model. Nový model podobně jako finský ve Švédsku. Po, nabízejí velké balíky datové a tam je využití 200 megabajtů takže tady vidíte, jak se ty trhy svou povahou zásadním způsobem liší. A tady je návrh komise. Já jsem si to proanalýzovala a na základě toho celkový máme zde odhad nákladu na zemi. 8 celých pět už ani zde na té tabulce není. To už je úplně mimo tabulku, takže komise se domnívala, že tam je prostor pro obchodní vyjednávání. Ale ne všichni operátoři mají stejnou vyjednávací sílu, aby si to na tom trhu vyjednali, to, tu slevu. Proto jsem já to pojala eh, z nižšího Prahu. Tady máme další um, totiž TerraPoint říká, kolik stojí uh, roaming. A já jsem si jako výchozí bod vzala 5 euro a to pokrývá eh, náklady na velkoobchodní roaming v každé jediné zemi. S tím to vyplývá i z údajů komise. A tady vidíte další slide, to se týká všech zemí, kromě Malty. A přece od Malty nemůžeme nechat záviset vše ostatní. A podívejte se rovněž, kdy ta analýza vznikla. Mnohé členské státy si dokážou poradit i s eurem, s jediným eurem nebo s eurem a půl. Finsko, Itálie, Rakousko, Polsko, dokonce i Cena jednoho eura je schopna pokrýt cenu eh, velkoobchodní v tolika zemích a komise nám tady mluví o nějakých 8,5. A pak máte vývoj eh, cen. Já navrhuji, aby se vše postupně snižovalo protože technologický vývoj se přece nezastaví a využívání eh, datové hospodaření se nezmění, ale potřebujeme jinou škálu. Tady z té tabulky vyplývá to, co jsme regulovali a trh je schopen nabízet nižší ceny eh, když říkáme, že zákazníkovi lze účtovat i nula eur, tak tady nakonec stejně jedna firma musí platit druhé. Kam ty peníze jdou, kdo komu musí platit. Tím se musíme zabývat. Tady vidíte, že opravdu, když hovoříme o gigabitech, je to rovné téměř nule. A tady na tomto obrázku vidíte, jak je možné sledovat maloobchodní ceny. Ty velkoobchodní tam do toho stoprocentně nevidíme a tady máme maloobchodní ceny letos září, tedy před měsícem. Procentní sazba, která byla pokryta velkoobchodní sazbou. Takže tady vidíme z toho, že nehovoříme o správně nastavené cenotvorbě v kontextu toho, co zde vidíme. Já nejsem schopna vše vysvětlit takto z rychlíku, ale na tom záleží. Prosím, přečtěte si to pak ještě. Z toho slajdu plyne, že někteří operátoři musí platit polovinu svých výnosů ještě jinému operátorovi. To přece nikomu nesvědčí. Tedy závěrem, pane předsedo, jsem chtěla říct, že e, na radě to blokuje menšina a tady nesmíme připustit, aby šlo o jeden členský stát proti druhému. Na konkurenceschopném trhu záleží všem a jde o operátory, které musíme chránit. Děkuji, říká předseda pan Rubik za EPP já bych opravdu srdečně poděkoval za tuto prezentaci. Já se domnívám, že Mia Petra opravdu uhodila hřebíček na hlavičku. Hovoříme-li o těch velkoobchodních tarifech a o tarifech maloobchodních ve srovnání s tím, tak je zcela jasné, že ještě je třeba něco s tím udělat když chceme posunout společný trh o krok dál. Co se zdá se děje, že konkurence už v některých členských státech funguje velice dobře. Ale ten, ta hospodářská soutěž mezi členskými státy ještě má co dohánět. Podmínky v různých členských státech ano se liší, ale to není telekomunikační odvětví samo v tom. My přesto se musíme snažit vytvářet celoevropský trh a musíme na tom uspět. Co bylo pro mě takovou alarmující zprávou? Totiž ten přechod na ten virtuální svět, kde na telekomunikační trh se zdá, se blíží svému konci v té tradiční podobě a přibližuje se stále více té digitální sféře. A nyní musíme se zamyslet nad tím, jak jim umožníme ten přechod na ten digitální trh, aby i tam dokázali dobře vydělávat, aby tam mohli své zaměstnance zaplatit a aby poskytovali příslušně kvalitní služby i spotřebitelům. Proto podporuji návrh kolegyně Kompula na 3. Domnívám se, že opravdu je to velice dobré východisko, jak vše popsala, i její úhel pohledu je eh, vhodný pro budoucnost. Tedy za prvé, abychom eh, nehovořili o eurocentech a megabajtech, protože je to obtížné si pak radit s těmi trojmístnými eh, čísly a převádět se na, je na dvojmístná částky v centech. Tedy měli bychom hovořit o gigabajtech a eurech. A říkám to i proto, že před dvěmi týdny jsem byl v Japonsku a tam jsem byl velice překvapen z pohledu roamingu, že já u mě platím za gigabyte 3 euro jako zákazník, no a v Japonsku ode mě chtěli, abych za jeden gigabyte zaplatil 19 999 eur. A to si porovnejte s těmi třemi eury, které jinak platím u sebe doma. A to je přesně ten argument, který bude hovořit k voličům, který je přesvědčí. A pokud se nám to nepodaří, tak přijdeme o hodně. Ještě jeden jedna věc, která si myslím, že na ní záleží ještě závěrem, totiž virtuální sítě a jejich provozování. Pokud se to nepodaří vyřešit, tak budeme se potýkat s problémy. Já sám přijdu s pozměňovacím návrhem, aby tam se museli ti uživatelé těch virtuálních sítí vždy řídit pouze domácími tarify, svými vnitrostátními tarify, protože to umožní těm poskytovatelům těch virtuálních sítí eh, konkurovat přehledným způsobem v právně jistém prostředí. Děkuji, pane Kol. Děkuji a nyní za EKR pan Tošenovský. Děkuji, pane předsedající. Hlavně bych chtěl velmi ocenit eh, a poděkovat eh, paní zpravodajce, paní kolegyni za ten návrh a hlavně tu analýzu toho, jak eh, ta situace vypadá a když se na ty grafy díváme, tak eh, z toho jednoznačně vychází, jak rozdílný a jak velké rozpětí eh, v rámci Evropy, ať se na to díváme severu, jihu nebo jednotlivých zemí je. A já vidím ten velký problém v tom, že ten návrh Bereku, pokud by ho brali jako krajní a návrh který, který předkládá paní zpravodajka, máme strašně velký procentový jakoby rozdíl těch, těch cen a bude se velmi těžce i eh, nám hledat, eh, kterou tou cestou se vydat. Eh, mám obavu, že kdybychom přistoupili s tou velkou ambicí, tak abychom nespůsobili větší náraz a přesouvání některých nákladů buď do jiných služeb, anebo by nám to mohlo Eh, ještě víc ohrozit celkový trh. Myslím si, že eh, potřebujeme větší, možná větší přehled, jak fakticky to, co je v tom posledním, myslím, před posledním, předposledním grafu, jak si navzájem eh, financují jednotliví, jednotliví aktéři mezi sebou, protože využívají si síť, předávají si síť a ta, to velmi znepřehledňuje celou tu situaci. Eh, já sám bych preferoval eh, velmi opatrný přístup, abychom ne, ne, nevyrobili větší škod se eh, snahou velmi zdramatizovat tu situaci a mohlo by dojít k nepříjemným situacím. Ehm, ještě jednou velmi pozitivně vnímám a jsem a velmi děkuji za tu analýzu, protože to nám umožní, věřím, umožní najít tu rozumnou cestu a Eh, v této chvíli máme vlastně dva krajní návrhy a budeme muset najít to, to rozumné, abychom skutečně ty věci pomohli a ne, abychom celou, celý systém rozstřelili. Ještě jednou děkuji. Já vám děkuji a nyní pan Rode za Alde. Děkuji, také já chci poděkovat zpravodajce paní Kompolenatry za její práci a za ta setkání, která proběhla, abychom zvážili, jak postupovat eh, s těmi velkoobchodními eh, cenami. Návrh zprávy je velice ambiciozní, co se týče těch stropů a musím říci, že v podstatě, nebo s tou podstatou souhlasím, jak to sepsala v návrhu paní zpravodajka. A běžně také většinou upřednostňuji i tou tvrdou cestou v trialozích, a to ze strategického hlediska. Ovšem, realita je taková, že je tu v podstatě menšina Eh, blokující menšina na radě, a nejen jedna, ale dvě, a to ze dvou různých důvodů. A upřímně no, my nemáme eh, čas nyní řešit nějaké blokující menšiny, protože tyto stropy jsou zásadní pro vytvoření volného eh, roamingu nebo nulového roamingu od roku 2017. No a Tady eh, máme určitý kompromis, že navrhujeme ty stropy, které začnou na těch 85 centech a rychle se budou snižovat na tu míru navrženou zpravodajkou. A opět tedy, co tu potřebujeme, je tedy dohoda. Potřebujeme, aby začal trialog a nemůžeme si dovolit tady skončit s nějakým kompromisem. Proto tedy eh, ta jednání musí začít co nejdříve. Proto ALDE navrhuje, abychom my, jakožto parlament, eh, byli vůdci v hledání kompromisu a z, této, z tohoto hlediska si přejeme, abyste vzala v potaz naše návrhy. Děkuji. Nyní za zelené pan Raimon. Děkuji, pane předsedo. Také my vítáme zprávu paní zpravodajky. Mám takový dojem, že tato zpráva je velice dobře doložená, je dobře vysvětlená a také pokud by to bylo konečné stanovisko parlamentu, tak my dokážeme podpořit. Také my máme zájem na tom, aby se co nejvýraznější snížily náklady pro koncové uživatele. Podle našeho názoru by parlament v jednáních s radou měl zastávat i velice jednoznačnou pozici, ne hned ustupovat a navrhovat kompromisy. Ale při těch jednáních jsem já měl dojem, že jednotlivé politické skupiny jsou víceméně jednotné a že parlament dokáže téměř jednomyslně eh, dojednat eh, v těchto eh, setkáních, takže bychom společnými silami měli vyjednat co nejlepší podmínky pro koncové uživatele. Já vám děkuji. Nyní pan Borelli za EFDD. Velice děkuji, pane předsedo. Také já se připojuji svým hlasem ke kolegům, kteří děkovali naší kolegyni Kumpule Natry, vykonala kvalitní práci. Myslím, že ta zvolená cesta je správná, protože se tu podporuje taková markantnější eh, konkurence mezi všemi aktéry, většími či menšími, to znamená lepší míra volby pro naše občany. A ten návrh eh, Evropské komise není dostatečně ambiciozní, takže Eh, velice děkuji za přístup, který zvolila v návrhu eh, číslo čtyři a paní zpravodajce, kde se hovoří o těch maximálních hodnotách. Až eh, tedy budeme pojednávat o roamingu, tak určitě tedy prozatím si musíme uvědomit, že tu nemůžeme stanovovat nějaké maximum, které se nebude měnit v nadcházejících pěti letech. Já si myslím, že bychom měli být ambicioznější. Já sám představím ambiciozní pozměňovací návrhy a například co se týče přenosu dat a i otázek eh, hlasového volání. Ovšem je nezbytné zajistit transparentnost eh, v rámci hospodářské soutěže, to musíme mít nějaký udržitelný model, je třeba, aby ten model vycházel z eh, reálných operačních nákladů. My tedy nyní pracujeme také na návrzích i eh, pozměňovacích návrzích ohledně aktivačních poplatků za roaming, to je takové obcházení povinností Například v Itálii všichni hlavní operátoři za první minutu anebo za první megabyte, megabyte použité v zahraničí si automaticky účtují takový paušál. To znamená, že nevycházejí z toho, co se opravdu spotřebovalo a vychází se z takových 2 až 6 eur za den, což je naprosto neakceptovatelná hodnota, je třeba to nějak upravit. Děkuji a nyní pan Kjočo za ENF. Ano, děkuji, pane předsedo, mé příjmení je Čoka. Já vám eh, děkuji a také já chci poděkovat paní zpravodajce a ještě chci pozdravit všechny kolegy. Já jsem velice poctěn tím, že mohu spolupracovat s vámi ve výboru ITRE, protože jsem novým členem my eh, vítáme pozitivně tu možnost pracovat na opravdu potřebných věcech pro naše občany, pro naše spotřebitele. Je důležité tedy tu mít takové kritérium, které umožní mít nějaké stabilní propojení, tedy mít to propojení se zemí, kde jste si tu SIM kartu koupili. Ale jsou tu tedy i body, které si vyžadují určitou míry kritiky a o těch bych chtěl nyní s vámi hovořit je tu takový komplikovaný prvek, tedy moment rozhodování, zda si klient může uplatnit to pravidlo room like at home. Máme tu obrovské množství lidí, kteří se denodenně pohybují mezi hranicemi. Také je tu nejasný mechanismus, jak je to v případě sankcí pro uživatele, kteří eh, nesprávně používají tento princip RLAH takže by to mohlo vzniknout riziko nějakých subjektivních řešení. A myslím si, že to je třeba objasnit. My se snažíme tyto problémové body jakožto frakce vyřešit a navrhnout nějaké konstruktivní pozměňovací návrhy za cílem celkově vylepšit a obohatit ten návrh komise. V posledních letech nebo eh, jsme si uvědomili, že je to další taková nevhodná skutečnost, tedy že služby, které byly um, bezplatné, tak uh, nyní jsou účtovány. A myslím, že se nemůžeme čistě soustředit jenom na ten princip Rome like at home. A ty příjmy, o které operátoři vlastně přijdou, si nemůžou nějak kompenzovat jinou cestou, řekněme, nějakých novinek. Děkuji a nyní další řečníci a kolegové, já bych vás chtěl požádat, abyste nehovořili déle než dvě minuty, protože mám na seznamu více než deset žádostí, takže paní Del Castillo. Ano, děkuji, pane předsedo. Určitě bez pochyby um, je eh, důležité práce našeho parlamentu a zejména tedy tohoto výboru. Přejeme si všichni zrušení roamingu a za, už za několik měsíců by to mělo být v tom příštím červenci. Myslím si, že eh, aby se nám podařilo dohody, efektivní dohody s radou, tak ta jednání ta byla úplně výjimečná. No a v konečném důsledku se dosáhlo něčeho, co si vyžadovalo eh, revizi obchodního trhu, ale i tak to bylo něco, co bylo na počátku jednoduché dosáhnout. Vlastně jsme se tu snažili o integraci té reality 28 členských států, které tvoří tu opravdovou, eh, nebo z nich se stává ten evropský prostor. A to bylo jak co se týče cen, Eh, takových těch eh, užívacích zvyků, těch toků, propojování. To všecko je taková konfigurace těch realit toho evropského prostoru, kde eh, vidíme jen velice málo toho panevropského ze strany evropských operátorů. Někteří jsou usazení, já nevím, ve třech, čtyřech, pěti až šesti či osmi zemích, ale vlastně vůbec žádný z nich se nenachází tak nějak ve všech zemích, to rozhodně ne. No a pak jsou je tu mnoho trhů, které jsou vyloženě lokální. No a to všechno je třeba brát v potaz. A v tomto smyslu tady eh, neznám žádné jiné zprávy. Já vím, že komise udělala určitý návrh na základě určité argumentace, na základě určitého hodnocení dopadu. A to já tedy upřímně na, eh, na to mohu spoléhat a myslím si, že je třeba brát v potaz všechny ty reality, abychom našli řešení, jak se to udělalo tehdy. A proto tady vyvstala ta a možná doložka o možném zneužívání a proti podvodům, aby se ochránily ty trhy, které mají určitá specifika e, nižších cen. A teď tedy je třeba tomu věnovat pozornost. Já bych tedy byla více pro začít s tím návrhem komise, a snažit se vytvořit v určité rozumné lhůty nějakou revizi nákladu směrem dolů. Spíše než bojovat od samotného začátku o těch 0,5 nebo 0,85, tak prostě se snažit naopak nějaké schudné řešení, které půjde od toho návrhu komise směrem k nějaké rozumné revizi v nějakou rozumnou lhůtu. Děkuji vám a nyní pan Blanco López. Děkuji, pane předsedo. Nikdo tady určitě nepochybuje o tom, jak je naléhavé schválit eh, tento text, aby Evropa mohla slíbit, eh, splnit ten svůj slib o roamingu, ale proto, aby se stal roaming vzpomínkou na minulost, tak nemá cenu schválit jakýkoliv návrh. Je zapotřebí, aby ten model pro velobchodní ceny byl udržitelný, aby se investovalo do sítí a nevedl k tomu, že země, které přijímají více turistů než jiné, tak aby nenesly na sobě ty eh, negativní náklady a dopady aby nebyly nějak negativně ovlivněny jejich trhy. Takže eh, je dobrý ten návrh kolegyně Mia Petry, protože posíluje vlastně tu eh, dohledovou eh, pozici komise nad fungováním trhu. Je to zapotřebí tedy vytvářet legislativní nádrhy, návrhy, aby se opravdu zabránilo jakýmkoliv nekalým tady postupům ten model nákladu komise a ty zveřejněné údaje ze strany národních operátorů, jako je tomu ve Španělsku, ty jsou eh, mnohem, mnohem vyšší. Takže eh, vyskytuje se tu takový určitý fenomén, který je velice významný a má velký dopad v určitých oblastech v mé zemi, což je určitá sezónnost, kdy se až třeba desetkrát zvyšuje počet eh, obyvatel. Takže Tady si myslím, že je třeba na to odkaz v úvodním ustanovení 15. Je třeba hovořit o konkurenceschopnosti trhu, to ano, ale také o hovořit o návratnosti investic do sítí, aby se mohlo investovat do jejich vylepšování. Děkuji. Děkuji a pan Bony. Děkuji, děkuji za slovo. Nejprve dovolte, abych poděkoval kolegyni Kumpula Natry za velice inspirativní prezentaci. Myslím si, že by to měl být takový odrazový můstek pro další diskuzi. To, že zde nemáme dostatečné stropy, tak to může znamenat problémy pro mnoho operátorů, může to mít negativní dopad na domácí konkurenci, domácí ceny. To nastane především v těch zemích, které Eh, především vysílají tu roamingo, ten roamingový, to roamingové užívání. A u těch eh, zemí, kde jsou ceny nízké a klienti se mm, těší z velkých um, přidělených bezplatných sms a dát. Wholesale stropy by měly být na takové úrovni, které umožní efektivní využívání síti, obnovit náklady a zároveň zamezit anomálnímu využívání. Berek nedávno na benchmarke potvrdil, že průměrná cena za megabit vypadá tak, že eh, eh, tržní ceny postupně klesají, i když wholesaleové stropy zůstávají nezměněny. Jsou mnohem nižší, třikrát nižší než stávající regulované stropy. Komise neuvažuje o revizi až do 36. 2022. Tím, že stanoví, že je zafixuje na nasledujících 6 let tyto stropy, to v podstatě vlastně ignoruje snižování jednotkové ceny, kterou očekáváme v následujících letech, což bude v souladu i s rozvojem sítí 5G. Já věřím, že Mm, by to mělo být blíže k těm uh, odhadům komise, pokud je o náklady, že to je lep, vyrovnanější řešení, že umožní využívání Roam Like at Home a zároveň zamezí zkreslení konkurence na domácím trhu. Ale samozřejmě, že jsme ochotní uh, rovněž analyzovat veškeré nové poznatky, které nám zpravodajka dneska předložila. Děkujeme. Paní Kalas má slovo. Děkuji za slovo. Já bych ráda podpořila návrh paní zpravodajky, její přístup, to znamená takové postupné zavádění, pokud jde o stanovení těch cen ukon, ukončení roamingových poplatků, reforma wholesaleového trhu. To všechno je vlastně jaksi součástí jednoho balíčku, podle mého názoru. To znamená, že si myslím, že je zde kvalitní návrh, upravený návrh, který je na stole komise, možná by měla v tomto ohledu upravit i svůj návrh u wholesaleových velkoobchodních cen. Nejde pouze o nějakou udržitelnost samu samotnou, pokud jde o ty modely poplatků dnes či na následující tři roky, ale abychom měli určité business modely, které budou odpovídat tomu, jak spotřebitelé používají, využívají eh, tato data. Vidíme, že je využívají čím dál tím více a to je fakt, to je skutečnost, měli bychom to zvážit i eh, v tom okamžiku, když operátoři budou stanovat ceny. Děkujeme. Pan Nika má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejprve bych rád řekl, že já podporuji prezentaci kolegyně Mia Petra a rád bych řekl, že ti, kteří samozřejmě podrobně sledovali a analyzovali tento návrh, tak vědí, proč chtěli to snížení z 0,85 na 0,5, protože vidíme, že ty náklady v jednotlivých členských státech jsou prostě nižší. Ty wholesaleové náklady, to je jedna věc. A druhá záležitost, myslím si, že nás všechny asi kontaktovali někteří operátoři a možná bychom jim měli říci, aby se podívali na ty grafy, které kolegyně připravila, protože když tvrdí, že chtějí nějaký model, někteří operátoři prostě podstatě chtějí získat mnohem eh, nebo nějaké velké částky z malého počtu klientů nebo od malého počtu klientů. Ovšem my jim tvrdíme, aby raději měli nízký benefit, ale z velkého počtu klientů a velkého eh, počtu nebo velkého využívání. Čili myslím si, že to skutečně mám já Petra v tom pravdu. Využívání mobilních internetových služeb by nemělo být nahlíženo jakožto nějaký luxus. Já jsem se podíval na ty grafy měl jsem možnost se podívat i na některé jiné těch 30 euro, které si můžete, co si za to můžete koupit u nás v EU a jinde ve světě. U nás v Rumunsku například si koupíte, myslím, 6 gigabajtů, podobně jako v Německu. To znamená, je to vlastně číslo, které je podobné eh, jako německé a to mě skutečně zmátlo když máme Deutsche Telekom u nás v Rumunsku, Deutsche Telekom rovněž v Německu, Deutschland, eh, eh, Vodafone Deutschland v Německu, Vodafone v Rumunsku, máme u nás samozřejmě i Orange a jiné operátory, ale i přesto můžeme jasně říci, že naše kupní síla je prostě nižší než Německu. A to říkám diplomaticky, čili když si můžete koupit stejný objem v Německu i v Rumunsku, nemá, ne, máte pocit, že ten business model není uh, skutečně uh, správný. Já si myslím, že rozumné by bylo opravdu se dostat na 0,5 eura a to si myslím, že pokrylo veškeré náklady a my podporujeme tento přístup. Děkujeme, pan Zoriňo má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl přivítat výtečnou práci vykonanou paní zpravodajkou a také jsem chtěl zdůraznit jak eh, je zásadní ta argumentace eh, zprávy. Máme tu dvě takové, eh, dva takové hlavní záměry. V první řadě ukončit roaming v to stanovené datum a za druhé vyhnout se vedlejším účinkům, které by vedly k zničení konkurence mezi členskými státy. Máme tu společný trh, společný digitální trh bez nějakých narušování a nekalých dopadů na regionální trh. Takže eh, v bodu ustanovení 9 eh, je tedy že by velkoobchodní trh měl umožnit operátorům, aby nějak znovu nabili všechny ty eh, náklady, o které přišly, včetně tedy těch společných eh, nákladů. To znamená, takto se zajistí záruky pro investici a investice jsou zásadní, abychom navýšili poptávku, to racionále, které se bude zakládat eh, na té poptávce, jak tu zmiňuje paní zpravodajka, to je logické, nenaruší se kvalita služby, služba, nebudou se tu zvyšovat náklady pro konečné spotřebitele. To je zásadní zdůraznit. Takže já tu chci zdůraznit eh, návrh k úvodnímu stanovení 21, kde tedy ta rekuperace ze strany velkoobchodu by se měla zhodnotit eh, na základě těch eh, dvouletních revizních hodnocení komise, ale mělo by se vyhnout jakýmkoliv narušováním trhu, a v případě, že dojde k narušení, tak by tu měly být návrhy na nějaké korektivní postupy. Děkuji, paní Věrko. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych poděkovala paní Kumpula Natry za prezentaci a i návrh zprávy. Když parlament začal pracovat na roamingu, na tomto balíčku před mnoha lety, možná jsme se zaměřovali spíše na hlasové hovory, SMSky. Ovšem vidíme, že poptávky eh, po mobilních datech rostou o 60 až 100 každoročně a to bychom teda měli zohlednit. Nyní, když regulujeme i velkou obchodní ceny, měli bychom v podstatě podporovat naše klienty, aby využívali mobilní data, všechny tyto služby kvalitní digitální služby samozřejmě musí jít ruku v ruce s efektivním trhem a kvalitními dostupnými cenami všude v Evropě. Myslím si, že bychom se měli zaměřit nyní i na ty spotřebitelé, kteří využívají velké objemy dat. Roam like at home. Tento princip znamená trošku něco jiného v každé zemi, protože uživatelé, kteří využívají mobilní služby, využívají uh, různým způsobem. Já jsem Finka, naši klienti využívají data velice aktivně, jsou neaktivnějšími, využijí uživateli mobilních dat na celém světě, proto je to veliká výzva pro naše operátory. Znamená to, že musíme snížit ty regulované wholesaleové stropy tato zpráva, tento návrh zprávy je údajně velice ambiciózní. Když se ale podíváme na data z naší finské perspektivy, tak ty stropy musí být zredukovány ještě více, než zde vidím v tomto návrhu zprávy. Jistě ale nalezneme řešení v tomto ohledu. Je ale důležité, aby všichni klienti a všichni občané v Evropě se mohli těšit a mít užitek z tohoto roamingového balíčku, využívá tyto služby a my je můžeme podpořit ještě v dalším využívání mobilních dat, protože eh, pouze tak se nám povede dosáhnout jednotného digitálního trhu. Děkujeme. Pan Kohlíček má slovo. Předsedo, eh, Chtěl bych vzpomenout mého zemřelého kolegu Miroslava Ransdorfa, který první zvednul otázku roamingu a dnes vlastně už diskutujeme o tom, jak by ten roaming se definitivně zlikvidoval. Takže já tady vzpomínám děčně na jeho vzpomínku. Eh, my tady se bavíme o věcech, které jsou jasné. Eh, ta zpráva je také, řekl bych, velmi jasná a myslím, že dojdeme k závěru. Trošku nám uniká jedna věc. Ten roaming celá léta byl diskriminační pro všechny pohraniční oblasti. Kdykoliv jste přistáli například na letišti v Bazileji, Chvilku jste měli švýcarský signál, kde vás eh, stála minuta dvě euro, chvilku jste měli německý signál, kde to byla pomalu desetina. A stejně tak to bylo na hranicích česko-německých, stejně tak to bylo na hranicích česko-rakouských. A z tohoto hlediska úplně ideální bylo, když jsem byl v Turecku, kde zprávy stály nula. Ale to bylo jenom proto, že zrovna je pokusně zaváděli. Eh, v řadě případů operátoři skutečně už dneska dávají balíčky, kde data jsou základem platby a kde volání bývá prakticky zdarma. Takže ty věci se víceméně vyjasnily, víceméně eh, je to vyřešeno a já věřím, že tu zprávu dotáhneme do vítězného konce. Ještě jednou bych chtěl vzpomenout mého zemřelého kolegu, který to začal a chtěl bych mu takto dodatečně poděkovat, že jdeme v jeho stopách správně. Thank you Helmer. Děkujeme, pan Helmer má slovo. Uh, uh, Děkuji za slovo. Já nejsem odborníkem na telekom, pane předsedo, ale vím, jak vypadají trhy, ekonomika, kolega nedávno si stěžoval na to, že některé telekomunikační společnosti zavádějí nové poplatky na služby, které byly zdarma v minulosti, protože se snaží nějak rekupovat ztrátu příjmu z roamingu. Ovšem to je pouze tak je to, jak ekonomika a biznis funguje, když prostě vlastně někomu zamezíme finanční přístup, tak tento operátor se bude snažit to nějak rekuperovat někde jinde. Výsledkem bude to, že No, obecně tyto poplatky budou růst mnohem rychleji nebo klesat mnohem pomaleji, než by klesaly, protože operátoři se budou snažit nahradit ztráty z roamingu. To znamená, že jet set centry nebo i ty bohatí lidé nebo my například poslanci mm, se na tom samozřejmě vyděláme, ale nějaká paní Lansdale z Coronation Street nebo někdo, kdo nikdy necestuje do zahraničí nebo zřídka, zjistí, že vlastně platí mnohem více a to je fundamentálně regresivní. To znamená, že saháme do kapes chudých a dáváme tyto peníze bohatším. Pane předsedo, toto je úžasný příklad toho, jak regulační zasahování do stanovování cen na svobodném trhu téměř vždycky způsobuje více škody než užitku. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní bych rád poprosil Evropskou komisi, ředitel za DG Kone, který je mezi námi, pan Willen. Prosím, dávám vám slovo. So, thank you, Mr. Chairman. Thank you to the honorable members for... Děkuji, pane předsedo, děkuji poslancům tomto sálu za plodnou diskusi, no a samozřejmě především paní zpravodajce za její zprávu. Celé řady záležitostí si komise opravdu velice váží a cení. Za prvé nadšení a rychlost, z níž tento výbor postupuje, eh, tam se od toho mnohé čeká, víme, že je záležitost naléhavá a tady je to znát. No a za druhé to, že paní zpravodajka se snaží nalézt rovnováhu mezi těmi dvěmi klíčovými záležitostmi. Za prvé udržitelnost pro ty operátory, které ten roaming mají poskytovat a za druhé otázku toho, jak ten operátor může docílit návratnosti z tohoto nového způsobu oceňování roamingu. E, tedy, jakým způsobem budeme postupovat? Tam bych rád upozornil, že je tam možná derogace, e, tam, kde není možné dosáhnout plné kompenzace nákladů. Takže tam musíme zajistit, aby ten strop byl takový, který opravdu všem operátorům umožní dosáhnout pokrytí všech nákladů. Za druhé, paní zpravodajka prezentovala celou záležitost opravdu na praktických příkladech na základě reality, tržní reality, no a tak to budeme muset postupovat, já s ní plně souhlasím. Pokud byste si dovolili, tak vyjádřím i určité pochybnosti. Za prvé, eh, jak budeme pracovat s náklady. Zatím nemáme ještě zcela stoprocentně úplné poznatky v té oblasti, čili nikoli pouze náklady e, síťové, které jsme zde viděli, ale například ty takzvané transitní náklady což nás u maltéského příkladu vedlo k závěru, že tam je ten skutečný náklad, ta skutečná cena 67 eurocentů, nikoli 47 eurocentů. Za druhé, sama komise pokorně by si dovolila doporučit velice obezřetný přístup, abychom ty modely vypracovali jako spolehlivé. Bohužel zatím údaje, které máme, nejsou stoprocentně spolehlivé. A pokud hovoříme o těch stropech, tak to jsou stropy opatrnostní. Tady musíme mít i určitou marži na jakoukoliv chybovost. Právě z důvodu určité nejistoty toho, jak jsme schopni to či ono vypočítat, proto komise doporučuje těch 87 eurocentů za megabyte, což právě s tímto opatrnostním dodatečným prostorem počítá. Další věc, naše vlastní odhady jsme založili na údajích z roku 2015, které počítají s určitým prognostickým propočtem na rok 2017 a berou v úvahu všechny okolnosti. Ale jak půjdeme dále do budoucna a více-méně jsme si jisti, že ceny za jednotku budou klesat a využití bude stoupat, tam už ta předvídatelnost není tak jistá, proto se nám více zamlouvá mít jednu stanovenou fixní částku a řešit to revizní doložkou. Mm, chápeme, že se zde a i jinde, i na radě často hovoří o technologickém vývoji, ale chceme být opatrní. A pokud bychom chtěli mít tu sestupnou křivku, tak bychom museli mít základ, na němž můžeme ten sklon vypočítat. Tady se pouze svými slovy snažím přispět k té diskusi. To je určitě obtížné téma, s nímž zde máme co dočinění a zároveň téma nesmírně složité. Chápeme, že jsou zde i připomínky týkající se například taktického zaujímaní určitých stanovisek, to už samozřejmě nemá s námi moc společného. Předseda přeručuje, paní zpravodajka už závěrečné k tomu připomínky, poznámky či odpovědi na otázky. Ano, děkuji, říká zpravodajka. Jak jsem to zde znázorňovala já, tak ano, vše se bude dít eh, prostřednictvím našeho výboju. A já jsem čerpala z veřejných i neveřejných údajů, které už byly k dispozici a z analýzy malobchodních cen. A komise neodpověděla, jak to, že ta malobchodní cena je až tak mnohem vyšší než ta malobchodní cena. Pan Helmer se zmínil o trzích. No a je to poprvé, kdy vidím, že se ta obchodní cena může až tak lišit svou výši od té obchodní, která je o tolik menší. No a Davíc chci poděkovat vícepředsedovi komise. My už jsme se na plenárním zasedání zmínili, že je prostor pro snižování těch stropů možná eh, už jsme měli lepší příslip z toho plenárního zasedání, že se bude dít něco pozitivního než tady. A pak ta doložka o té udržitelnosti. Já si nemyslím, že ji potřebujeme. Totiž ta udržitelnost by měla znamenat, že um, operátor není schopen poskytnout roam like at home. Řekněte mi, kdo z vás, eh, kolegů poslanců, se může vrátit do své mateřské země kde nabídnete doložku udržitelnosti a zároveň nenabídnete Roam Like at Home. Já chci přijít s takovými číselnými údaji a nastavit to tak, aby ten Roam Like at Home existoval a možná pomoci těm, kteří zatím tvrdí, že toho dosáhnout nemohou. Pak zde byla otázka, kolik dat se dá koupit 30 eury. Já to na těch průsvitkách nemám, ale já to dám na internet protože i tam jsou dramatické rozdíly mezi zeměmi. Některé země mají 120 násobek ceny ve srovnání s ostatními a přesto tvrdí, že jsou konkurenčně schopné. Takže opravdu trh obezřetně řečeno, um, kulantně řečeno, není dokonalý. A zcela jasně je jasné, že ti účinnější operátoři vždy platí a to, že si musí někdo kompenzovat náklady, to jsou ti, kteří to dostávají. A když hovoříme o tom provozu, který odchází a který vychází, tak ono to není vždy tak. Například Polsko má víc toho, čemu se říká inbound traffic. A Polsko bylo tou blokační menšinou, které říkají, že je to příliš vysoké ta cena. A ty služby, které jsem dostala, tak to mě poskytli zde rešeršéři z Evropského parlamentu i vám ty údaje s přístupním. Hluta už je zítra, já vám ty informace poskytnu a určitě dlouhodobě ještě budeme dále vyjednávat. Ale my budeme e, se snažit, abychom opravdu 29. mohli už hlasovat 29. listopadu a pak už se pustili rovnou do trialogu. Děkuji. Děkuji, říká předseda Tedy. Lhůta podávání pozměňovací návrhu 30. říjen zítra. 13. říjen a pak hlasovat se bude 29. listopadu. Děkuji paní zpravodajce, děkuji stínovým zpravodajům, děkuji rovněž i předchozímu zpravodaj, zpravodajce a všem účastníkům naší diskuse, včetně Evropské komise. Další eh, bod pořadu jednání Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu. Tady máme Jean-Luc Schaffhausera, Prosím, uveďte nás do problematiky. Máte slovo. Mám pět minut, že ano. Dobrá, pane předsedo. Téma, o němž hovoříme, má obrovský význam z pohledu budoucnosti naší podnikatelské sféry a rovněž evropské hospodářské soutěže v oblasti technologie, v oblasti IT a znamená eh, tisíce pracovních míst. A Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu znamená hospodářskou konkurenceschopnost znalostní ekonomiky a hospodaření s daty. Tedy, já jsem se vynasnažil podívat se pod lupou na naše silné stránky v Evropě, což si myslím, že je dobré východisko, protože my už v Evropě máme podniky, máme cloudové poskytovatele, například VH, máme firmy mikro, které vyrábějí mikroprocesory, to například v Číně není v, či, v ně se nevyrábí mikroprocesory, oni je pouze pak zamontovávají a máme i softwarové firmy. Tedy Evropa je tou pevninou, kde se už něčeho dosáhlo. A to je důležité východisko, když se chceme zabývat otázkou, zda e, je možné zůstat na špici, dále utvářet konkurenceschopné podmínky pro hospodářskou činnost, zejména pro evropské podniky a firmy. Já jsem byl opravdu překvapen, když jsem zjistil, že práce, do níž se pouštím, a pak jsem hovořil s různými představiteli podniků, že komise ještě žádnou takovou práci neprovedla. A Důvodem pro mé překvapení bylo rovněž i to, že když jsem se tázal různých podniků a rovněž i vědeckých institucí, a například Messery Pasteur, to byl vědecký ředitel první Evropské aeronautické společnosti a dospěl jsem tedy k jiné představě té vědecké komunity, ne tak otevřené, jak o ní hovoří komise. Takže vlastně i moje závěry jsou úplně odlišné. Jak to, že se komise zatím nepustila do určité ankety mezi evropskými podnikateli v příslušné oblasti a jak to, že komise neměla přístup k příslušným údajům a vědeckým poznatkům a akademické sféře, jako já. Tedy kromě toho, že má přece komise příslušné služby, které disponují patřičnými způsobilými lidmi a tak dále, je třeba přece se pustit mimo Brusel. Já mám někdy takový dojem, že si eh, velké, eh, velkou část těchto záležitostí v podstatě vymyslí lobista, on si vymyslí, jak to má být a pak už to vše přináší zde na talíři, ale to nesmíme připustit. Myslím si, že by komisi prospělo, kdyby přiznala svůj omyl. Já už teď mám pouze minutu, takže když se hovoří o té open science, tak se už hovoří o tom, že akademické kruhy jsou otevřené. No to existuje, ale interoperabilita ta ještě musí v tom pravém slova smyslu vzniknout. A když se podíváte například na zástupce eh, bezpečné informatiky v Německu, tak zjistíte, že interoperabilita má někdy problém i v rámci státu jednoho státu, totiž její stabilita že i v rámci členských států jsou někdy takové právní omezení, která eh, ji brzdí. Takže tady se musí ještě ty kompetence doprecizovat. A pak eh, ty vysoce výkonné počítače. Tady se ne vždy dokonce i všeho využívá. Například, když se mm, montují ponorky nebo jiné stroje. My jsme v tom nikovém trhu, v tom menšinovém trhu a nestaráme se o ten základ, o ty mikroprocesory. To je 300 miliard, které z Evropy ve smyslu výdělku zmizí a najednou už ztratíme tu vůči pozici, to vůči postavení jako výrobci mikroprocesorů, přestože je potřebujeme do těch výkonných počítačů. A nyní software a e, vláda a zpráva. Software tam je třeba eh, se snažit o řešení typu Unix a o datovou revoluci. Oni si často využívají těch dat, ti provozovatele pro vlastní cíle, ale musí to být jinak. Tam se musí vracet to, co se od někoho vzalo musí z toho mít užitek všichni, včetně poskytovatele dach. A komise musí svou metodiku i přepracovat. Já eh, ano, jsem kritický, to uznávám, ale můžete si vše eh, i přečest anglicky postupně. To se nechá přeložit a tam uvidíte ty ankety, to, co jsem zjistil. Děkuji a nyní už předseda přerušuje. EPP pan Bor. <clears throat> Pane předsedo, vážení kolegové, musím uznat, že jsem upřímně zklamán tou zprávou představenou kolegou Žánem Lukem Schaffhauserem. Eh, je to naprosto, řekněme, mimo mísu ve srovnání s tím představeným sdělením. To sdělení není o nějakém vývoji polovodičového průmyslu v úrovni, o bezpečnosti dodávek nebo zásadních surovinách, eh, jako určité eh, nerostné suroviny. A o zabezpečování. Také nesouhlasím s doporučením zamítnout sdělení komise naprosto. Hovořme tedy o obsahu toho navrženého sdělení. Tak, eh, abychom mohli učinit, potřebujeme tedy předložit před nás určité zásadní problémy. Proč je tak důležitá inovace pro Evropu? protože to je jediný způsob, jak vytvořit nové konkurenční výhody v Evropě a pro Evropu v globální ekonomice, abychom vytvořili prostředí pro lepší, kvalitnější eh, život našich občanů. Nový ekosystém pro inovace proto zapotřebí, je to naše povinnost. Eh, vynaložit společné národní úsilí a společné evropské úsilí, abychom změnili ten náhled na ten inovační ekosystém. Takže je jasné, že potřebujeme tuto evropskou cloudovou iniciativu založenou propojenou s evropskými datovými infrastrukturami, což nám poskytne ty plody z toho eh, evropského otevřeného vědeckého cloudu. A co je proto zásadní? Za prvé pochopit, význam velkého datového rozvoje, role zpracování údajů, výměny údajů, využívání, opětné užívání otevřených údajů, investice z veřejných prostředků, z veřejně financovaných eh, výzkumů, ale za určitých podmínek, že se budou respektovat práva na soukromí, což nás může vést k novým výdobytkům a to v mnohých oblastech za druhé, pochopit, že otevřenost je hodnotou a ne vý, e, nějakou hrozbou ve všech oblastech, zejména ve vědecké oblasti. E, znalosti připojené k dalším znalostem nám mohou poskytnout znalosti s přidanou hodnotou. To je klíčové pro ekonomický rozvoj a lepší život obyvatel. Za třetí, abychom pochop, pochopili, že otevřená masová data nejsou motivována nějakými zájmy neevropských mocností, jak je napsáno v návrhu zprávy. Potřebujeme otevřená data pro nás, jakožto občané, uživatele, spotřebitele, vědci a potřebujeme pravidla, takže je důležité zapracovat na pravidlech ale nesouhlasím s návrhy z toho z návrhu zprávy, že datová fragmentace by mohla mohla zajistit nějakou datovou odolnost. A za čtvrté, abychom podpořili evropský vědecký rozvoj, také využíváním Horizontu 2020, eh, rychleji, než to navrhuje komise, eh, vytvoření toho evropského cloudu, za zapojení nejrůznějších aktérů a za zapojení evropských finančních zdrojů. To je jediný způsob, jak se vyhnout rizikům toho, že výzkum bude nějak zneužíván nebo využíván mimo Unii, jak se zdůrazně v tom návrhu zprávy. Ovšem je tu kontradikce mezi tím, jak se vyhýba tady tomu riziku a úplnému zamítnutí toho řešení evropského cloudu. Řečník je přerušen předsedou. Prosím tak pouze jednu větu, že velice pozdě. Ano, já to chápu, pane předsedo, nicméně já si předseda říká, musíme dodržovat pravidla. Měl jste možnost tedy ještě říct jednu větu k pátému bodu. Myslím si, že i ve středověku byla věda více evropštější a přidávala tu kognitivní přidanou hodnotu na univerzitách než je to v té zprávě pana zpravodaj a já jsem připraven předložit mé pozměňovací návrhy. Děkuji pan kolega Nika za SND. Děkuji, pane předsedo. A já podpořím návrh komise a to z jednoduchého důvodu. Je zapotřebí mít rozhodování na evropské úrovni pro tu jednoznačnou evropskou iniciativu v oblasti cloudu. A mám tu určité obavy o ochraně osobních údajů. Je mnohem lepší mít clouding v Evropě, než si stěžovat, že v Spojených státech neplní podmínky pro ochranu osobních údajů. A těm, kteří jsou znepokojeni vývojem digitálního průmyslu v Evropě, řeknu, že je pro nás lepší vytvářet eh, cloudový systém, protože to představuje i rozvoj eh, velice kvalitní technologie eh, založené na zpracování dat a vytváří také podmínky pro rychlé přenosy. A tak eh, si myslím, že je důležité hovořit také o těch superkomputerech. To je také prioritní, protože když se podíváme, kolik jich existuje na světě, tak vlastně kolik z nich se nachází v Evropě. My eh, tady eh, chci říci, že z celé řady těchto důvodů potřebujeme takovou tu iniciativu, potřebujeme ji podpořit a vylepšit ale ur, eh, to naprosto jasně, to je silný signál pro ty, kteří eh, si myslí, že digitální průmysl je i dobrou platformou. Pro mnohé je důležité mít efektivní systém, který bude fungovat, eh, který nám umožní přístup k centralizovanému cloudu, než vytvářet a investovat do nějakých menších, které pak mohou být redundantní a také je bezpečnější a jednodušší využívat ty, které se nacházejí na evropském území pod zprávou nebo pod určitou supervizi. A, a Určitě naše evropská legislativa je přísnější a z celé řady těchto důvodů je to iniciativa, kterou můžeme přijmout, protože je to opravdu silný, dobrý význam pro evropský IT průmysl. A, a je to tedy směr, kterým by měla eh, evropská technologie, špičková technologie kráčet. Rozhodně by Evropa jaksi neměla eh, zaostávat i v této věci. Já vám děkuji za toto jasné sdělení a nyní za ALDE. Ne, pan předseda se omlouvá ještě za EKR, pan Fox. Děkuji, pane předsedo. Také já chci panu Bonimu a panu Nikovi eh, za jejich přispění. Těším se na spolupráci s nimi. Naší povinností jako poslance je právě dohlížet na návrhy a dbát na to, aby komise vykonávala řádně svoji práci. Máme tu tedy e, určitý návrh, jako tento Evropské iniciativě a musíme zhodnotit jeho hodnotu pro evropské daňové poplatníky. A já jsem zklamán tím textem, který nám předkládá pan zpravodaj. Ten nám neumožňuje vykonávat tuto naši práci. Ten text se nesoustředuje nad podstatou toho sdělení komise a nenabízí výboru vhodnou platformu, normu, na základě které pracovat. Upřímně řečeno se mi to zdá, že to bylo jako nějaké tiskové sdělení Front National v nadcházejících volbách. Středuje se tady na tom, že tady nejsou lobbysté z evropských společností, že jsou tu nějaké zahraniční oligopolia otázky o protekcionismu, to tu vyvstává z celé té zprávy. Podle mého názoru myslím, že eh, stínový zpravodajové předloží nejlepší návrhy, pokud navrhnou všechno z té zprávy odstranit a vytvořit novou zprávu. Mé připomínky k návrhu komise jsou následující. Já vítám ten návrh, souhlasím s rozvojem evropského otevřeného vědeckého cloudu. Bylo by to otevřené, bezpečné prostředí pro vědeckou komunitu a ochraňovala by to také údaje vytvořené i a podpořené projektem Horizon 2020. A musíme nalézt rovnováhu, abychom opravdu ochránili data, sdílení dat, to vše je třeba respektovat. Digitální svět nemá hranice, takže když se díváme na to, jaké pravidla tady stanovit, tak je důležité spodívat, co dělají globální partneři. No a na základě toho nevím, zda a právě je roli komise stanovovat tato globální pravidla. A pak v tom návrhu komise nevím, zda jsou tu zobrazeny také mm, potřeby průmyslu. Potřebujeme takové prostředí, které podpoří inovace, konkurenceschopnost, schopnost a bude rozvíjen právě ze strany průmyslu a na základě požadavků trhu. Takže tady nevím, zda komise toto všechno obsáhla. Takže bych spochybnil, zda to vytvoření evropské datové infrastruktury je něco, o co samotný průmysl žádá. A pokud ne, tak zda je to nejlepší využívání prostředků evropských daňových poplatníků. Pane předsedo, myslím, že dodržím řečnickou dobu a těším se na spolupráci s ostatními kolegovi na přepracování té zprávy. Děkujeme, říká pan předseda. Tři minuty. Měl jste tři minuty k dispozici, takže já se omlouvám, to byla moje chyba. Moc se omlouvám, vy jste úžasně dodržel čas. Pan Nifan Nguyen za ALDE, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem velice pozitivní člověk a kdykoliv si čtu nějakou zprávu, tak se snažím zaměřit na pozitivní věci, ale v tomto případě to skutečně bylo nesmírně, nesmírně obtížné, protože jediná pozitivní věc, kterou bych mohla říci, je, že pan zpravodaj je nesmírně entuziastický, je takový nadšenec v této oblasti, ale to je asi tak vše pozitivní. Dneska dopoledne, kdy jsme hovořili o digitalizaci průmyslu, Zmínila jsem se o tom, že nežijeme v éře změn, ale ve změně ér, protože zde máme tolik nového vývoje, nových rozvojů, trojrozměrné tisky, umělá inteligence, internet věcí, to vše nám přichází zároveň a to vše sebou přináší obrovské množství dát. A pokud chceme využít této příležitosti, tak musíme být schopni zpracovat všechna tato data. To znamená, že potřebujeme kvantovou mechaniku, potřebujeme mít vysoko výkonné programy pro zpracování dat. Potřebujeme více investic, investic do infrastruktury, do cloudu. Já bych chtěla vytvořit vhodné podmínky k tomuto rozvoji, nejenom pro velké společnosti, které jsou do toho již zapojeny, ale pro mnoho malých a středních podniků, které by mohly těžit z této technologie cloudové různým způsobem. Programy, které například už existují, za které by mohly zaplatit a mohly by i aktivně fungovat eh, všechny na jednom místě. Víte, mnoho příležitosti zde zůstává promárněných a měli bychom investovat více. Jednotlivci by si mohli například vyměňovat zkušenosti prostřednictvím cloudu, blogy tam psát a tak dále. Měli bychom, jsou tam obrovské možnosti. Malé a střední podniky, tam bychom měli zvýšit jejich povědomí o této technologii, protože my chceme, aby tvořili pracovní místa a ekonomický růst. Myslím si, že pokud to chceme skutečně, to chceme dosáhnout, tak veřejný sektor by měl být facilitátorem, by měl stimulovat poptávku, připravit vhodné podmínky, zaměřit se na konektivitu. My všichni chceme tu gigabitovou společnost a když hovoříme o gigabity, já bych mohla být takovou anglicky řešenou gigabit. Děkujeme, paní eh, kolegyně. Děkujeme za tyto poznámky a za paní Matias. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že co se této otázky týče, nebo tohoto tématu, je třeba si položit první otázku a to zda je vlastně zapotřebí v rámci toho evropského vědeckého společenství tu mít nějakou evropskou iniciativu v oblasti cloud computingu. Já si myslím, že ta potřeba existuje, vědecká komunita to požaduje, ostatně i podnikatelský svět to požaduje, takže je to potřeba, když hovoříme o Evropské unii, hovoříme vlastně o světovém regionu, kde výzkum, vědecká oblast mají naprosto zásadní roli a opravdu soustředuje velkou oblast světové produkce. No a na základě toho není smysluplné nemít takovou evropskou iniciativu, protože takováto iniciativa by umožnila, aby ta data vyprodukovaná v Evropě, ať e, pocházejí z výzkumu nebo z podnikatelské sféry, jsou zpracovány na jiných místech. To znamená, Vede to k mobilizaci výzkumníků na jiné strany, to znamená, obracej se jinam, aby měli tedy přístup k zpracování nebo ukládání těch dat takovým okamžitějším či bezpečnějším a efektivnějším způsobem. Takže myslím si, že pokud nebude existovat nějaký ten vysokovýkonnostní počítač či server, eh, nás vede k tomu, že využíváme neevropské infrastruktury, jejichž lokalizaci často ani neznáme a to nám neumožňuje zajistit plnění celé řady pravidel, což je tedy velké znepokojení, velká obava celé řady kolegů, zejména co se týče Eh, míry eh, konfidenciality nebo eh, jsou tu ostatní postupy, jako třeba citlivé informace, vojenské informace ke zpracování a neumožňuje nám to také kontrolu nad různými subjekty, které jsou do toho zapojeny. Takže vytvoření toho evropského cloudu to je určitě potřeba, stejně tak je potřeba mít tu uh, infrastrukturu z údaji, které budou financovány z evropských veřejných prostředků, jako je Horizon 2020 nebo jiné, a to umožní evropským výzkumníkům a vědcům maximálně těžit uh, z těchto možností. Nicméně, ale nemůžeme tu mít uh, vítěze hned od počátku. Tady to je taková zásadní dimenze celého procesu a to je tak takový, taková poznámka i na komisi. Musíme to mít totiž zároky, že přístup a sdílení těch údajů bude tady dostupný, bude bezplatný pro všechny uživatele z vědeckého světa, malé a střední podniky z oblasti vzdělání a stejně tak to bude i pro přístup k informacím. No a na závěr je zapotřebí zajistit ochranu těch důvěrných údajů, Toto musí být zajištěno a v souladu s evropskou legislativou, ale navíc je třeba zajistit, že se ošetří také zájem evropského veřejného užitku a bezpečnosti, protože pokud používáme eh, veřejné prostředky, tak je třeba ochránit tedy ten veřejný zájem v konečném důsledku. Děkuji. Eh, thank you very much. Děkujeme. Vážená kolegyně, za vaše argumenty. A nyní se máme na seznamu ještě pět dalších řečníků. První je paní Kalas. Děkuji. Mě to překvapilo, tato zpráva, protože v podstatě vlastně si protiřečí v mnoha ohledech. Odmítá návrat komise na jedné straně a na druhé straně žádá synergie mezi evropskými producenty hardwareu, softwarmi, developermi a dokonce i poskytovateli cloudy, dále je to eh, integrace v oblasti různých podniků v této oblasti, evropské pro evropské obchodování, čili je to tak vlastně pro evropsky orientováno, takže skutečně nechápu, proč nakonec odmítl pan zpravodaj návrh komise. Další protimluv je pod podpora Linuxu jakožto operačního systému. Ve skutečnosti úspěch Linuxu, protože to je otevřený operační systém, všude ve světě si mohou lidé aktualizovat, opravovat, upravovat tento systém, čili to opět je v rozporu s tím, co pan zpravodaj navrhuje ve svém dokumentu. A ta iniciativa komise důležité je vytvořit, promostit to, co již máme k dispozici, propojit to, co máme k dispozici, a ne zde začínat od nuly. Data, ochran, probabilita, digitální identita, digitální podpis, to, co je již regulováno, na to, jak víme, tak členské státy tyto dvě oblasti již implementují. Děkujeme. Paní Grofster má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych ráda řekla, že rovněž jsem podobně překvapená jako ostatní kolegové, pokud jde o protimluvy v této zprávě obsažené. Skutečně, to, pokud jde o no, doménu vědecké, zpracování dát. Vidíme, že ostatní kontinenty napředují a my skutečně nesmíme ztrácet čas. Samozřejmě, že článek jedna, tam si můžeme klást otázky, to znamená ty špatné analýzy, nevhodné analýzy, nebo to, jak důležité nebo nedůležité je takzvané HPC, to znamená vysoce výkonná výpočetní infrastruktura, dále ty simulace, kde, o kterých se zde hovoří, eh, o tom, jak je to důležité pro vůbec, pro celou dynamiku našeho evropského odvětví a vědeckou oblast. Já nebudu hovořit o všech těch bodech, které jsou udivující, ale například jedenáctka, tam vidím obrovský problém, protože vlastně se tam hovoří o tom, že HPC nepotřebujeme, reálná ekonomika, ale potřebuje samozřejmě tyto technologie že v podstatě vlastně ty technologie jaksi nám nebudou již stačit, ty stávající a neumožnit stejnou kapacitu, nebudou mít stejný ekonomický dopad, pokud nepůjdeme touto novou cestou. A právě proto si myslím, že bychom měli být nesmírně obezřetní ohledně doporučení, se kterými chceme přijít, protože cílem je to, aby Evropa skutečně byla nezávislá z technologického hlediska a abychom se nebránili těmto dovednostem, tomu know-how, které je strategického charakteru. Prostě skutečně nesmíme již ztrácet ani minutu a právě proto si kladu obrovské otázky v souvislosti s touto zprávou. Děkuji vám. Děkujeme, říká pan předseda. Pan Rubik má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat eh, kolegovi Bony. Ten totiž vše vystihl. Máme v současné době problém, že začínáme eh, zračit eh, skutečný svět ve světě virtuálním a musíme začít s novým přístupem k virtuálnímu světu a k virtuální realitě. A v současné době eh, vše řídí jakoby nebo stanovují algoritmy v tom cloudu a pokud si přejeme, aby tady bychom chtěli pochopit ten cloudový svět a abychom jej učovali sami, tak potřebujeme to, čemu říkáme enabling platform, kde už mládež se naučí kódovat, kde všichni začneme vše správně chápat. Já například jsem úplný analfabet, já neumím programovat, často ani nerozumím tomu jazyku, neumím kódovat a tak dále. A pokud chce Evropa být způsobila, být Eh, jít s časem, jít s dobou, tak musíme umět sami mít, kde vlastní data skladovat. I když například třeba nemáme důvod něco shromažďovat ve smyslu datovém, tak chceme se to naučit, abychom z těch vzorců či z toho, co se jakým způsobem pak v tom množství ukáže, dokázali vyvozovat patřičné důsledky. Musíme být samostatní jako Evropané, si pak ta data proanalizovat, z, z prostrukturovat a vyvozovat patřičné důsledky. Tady zbytek světa opravdu nepotřebujeme, to je naše vlastní eh, kompetence a musíme si s tím umět poradit a takto by to celé mělo být koncipováno. Děkuji, pane kolego. Tak, děkujeme. D- paní Del Castillo je dalším řečníkem. Děkuji, pane předsedo. Bez pochyby ta předložená zpráva eh, musí padnout, když vychází z původního odstavce, kde hovoří, eh, že návrh komise je v souladu se spravodajskými službami Spojených států Ehm, myslím si, že tady všechno ostatní už pak padá eh, jeden odstavec za druhým. Hovoří se tu o organismu, který řídí všechny internetové domány jako ICANN, eh, byl transformován a že eh, stávající předsedy Goran Marvin, který byl jmenován v loňském roce, byl předsedou Bereku. Eh, kdyby eh, to nemělo takovýto charakter politického manifestu, tak by se z toho mohlo vytěžit mnohem více a využít. Jsou tu prostě věci, které kdyby se tak nějak pročistily, jsou tu nejrůznější prostě ideologické věty, tak pak by tu zůstaly i určité aspekty, které by se daly v té naší debatě nějak využít, ale je to prostě tak kontaminováno, tak si myslím, že můžu jenom říct, že pan zpravodaj nevyužil té příležitosti, kterou měl. Jinak eh, o čem to vlastně pojednáváme? O těch otevřených údajích, které pocházejí z vědeckého výzkumu. Eh, je to podobné jako v jiných odvětvích. Je to problém s infrastrukturami, je to tady o tom, jak se toho chopit z té evropské strany, jako u těch vysokovýkonních počítačí. Je tu otázka problematiky fragmentace a, a problémů v jiných oblastech. To jsou všechno fragmenty, které by se mohly využít, maximálně využít, pokud řádně zpracujeme tedy údaje, které vyprodukují evropští vědci. Děkuji. Uh, Děkujeme, říká pan předseda. Děkujeme, paní kolegyně. Ještě se někdo hlásí o slovo? Není tomu tak. Evropská komise, prosím. Za DG Connect. Pan Tomas Kordas je ředitelem. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Rádi bychom poděkovali za, tuto, za tento návrh zprávy o Evropské cloudové iniciativě. Je nám líto, že ji odmítá pan zpravodaji přesto, že v mnoha bodech jsme zajedno. Ano, data jsou surovinou naší ekonomiky a hrají zásadní roli v hodnotovém řetězci mnoho našich podniků, výzkumníků, veřejných orgánů. Začíná konečně chápat, jak využívat plný eh, potenciál velkých, velkého objemu dat. Samozřejmě, že to může být potenciálně negativní dopad eh, například to, že nevyužijeme plně výzkumné výsledky těchto dát. My v podstatě jsme největším producentem vědomosti v této vědecké oblasti, ale bohužel naše data se často zpracovávají jinde a evropští inovátoři právě a výzkumníci odchází mimo Evropu tam, kde datová a výpočetní kapacita již je k dispozici na rozdíl od našeho evropského území. Evropská cloudová iniciativa právě reaguje na tyto nedostatky. Je jasné, že otevřením volného přístupu k vědeckým datům musí splnit konkrétní podmínky. Přístup k těmto datům musí být samozřejmě tak otevřený, jak je to možné, a tak uzavřený, jak je potřebné. Pokud jde o HPC, vysoce výkonné výpočetní infrastruktury, ty potřebujeme. Vysokorychlostní konektivity, propojit hardware, softwarové služby. To není potřeba pouze pro naše výzkumné pracovníky, ale i pro Ehm, veřejný sektor a jednotlivá odvětví a s tím přicházíme v našem sdělení. HPC nám umožňuje zpracovat ziliony dat eh, a to nesmírně přesně. Pro digitalizaci našich odvětví je tato schopnost kritická a je to důležité pro inovace a konkurenceschopnost. To znamená, že tento intenzivní výpočetní sektor se může dostat například do oblasti inteligentní výroby. Představuje to obrovské možnosti pro novou vědu, nové podnikání, nové aplikace v reále. Díky simulacím HPC automobilový průmysl snížil potřebu eh, rozvoje Ehm, automobil nebo výroba automobilů ze 60 na 24 měsíců a komfort byl zvýšen. Nebo například v medicíně, kde ehm, můžeme odhalit genetické změny velice rychle, které jsou spojeny s, s mm, například s tumory. Například nám to pomohlo eh, zjistit i dvě genetické vady v dětských eh, nemocech eh, a tak dále žádný je stát sám o sobě nemá dostatečné finanční zdroje, aby vytvořil takový ekosystém HPC srovnatelné s Japonskem nebo USA. Tyto země masivně investují do podpory odvětví HPC a do rozvoje svých vlastních ekosystémů vysoce výkonných počítačů. Právě proto Evropská cloudová iniciativa podle našeho názoru je kvalitní eh, pro vytvoření našeho HPC ekosystému. To znamená, že bychom měli takový ten vysokorychlostní počítač, který byl jedním z tří nejlepších na světě a v podstatě vlastně bychom měli evropské procesory. Samozřejmě, že musíme plně respektovat, ale i pravidla v oblasti soukromí. Synergie musíme rovněž uplatňovat, čili nejde pouze o budování super eh, počítačů, ale využívat konvergence HPC, rozsáhlých dat a technologii, cloudového charakteru. Inovace ekosystému v Evropě je důležitá. Hardware, algoritmy, aplikace, služby, software, propojení evropských společností. Je to vlastně takový kon, ko, ko, společný design dodavatelů a uživatelů. Zvýší to naše schopnosti a industriální dovednosti. A zároveň je to v podstatě takový dobrý příklad projektu v evropském zájmu, který propojí mnoho evropských společností. A pokud jde o kvantovou mechaniku, ano, máte pravdu, budoucí trh pro různé technologie v této oblasti budou zásadní. Například v roce 2020 kvantová komunikace by mohla pokrývat trh jedné miliardy a růst by tam mohl být očekávaný na úrovni 20%. Proto je naší ambicí využít potenciál těchto technologií tím, že přijdeme s dlouhodobým ambiciozní iniciativou, která bude hovořit o potenciálu těchto technologií, zrychlí jejich rozvoj a komerční produkty umožní využívat soukromé i veřejné sféře. Těšíme se na další diskuzi a jsme připraveni poskytnout pomoc tak abychom mohli dále eh, pracovat na eh, konečném textu určité konvergenční zprávy. Děkujeme, děkujeme, eh, pane kolego, děkujeme za výborné dodržení času z vaší strany a nyní... And remarks. Nyní, pane zpravodaji, konečné slovo, takže prosím, kolik mám času, pane předsedo? Dobře. Takže dvě minutky na nějaké shrnutí. Jestli dovolíte, nejprve komise. Ta vystoupila jako poslední, protože občas mám pocit, že si kolegové nepřečetli tu mou zprávu a že toto skutečně není nějaká ideologická zpráva, subjektivní zpráva, je to výsledek různých slyšení, která proběhla, které se, kterých se zúčastnili odborníci a v podstatě vlastně jsem převzal pouze názory těchto odborníků. Nejprve teda budu reagovat na komisi a ne na ti, kteří se ukazují prstem, aniž by si tu zprávu přečetli. Takže komise, big data. Pokud jde o komisi, Rád bych zdůraznil, že big data, ta velká data a jejich zpracování v Evropě nemůže proběhnout pokud to nebudou dělat evropské společnosti. Proto se chci zeptat komise, jakým způsobem zajistí, aby zítra, zatímco zde máme Amazon nebo jiné americké společnosti, které reagují a které odpovídají podmínkám Patriot Aktu v Americe, jak zajistíte ochranu informací, dokonce osobního soukromého charakteru, pokud to nebude evropský cloud a který nebude od samotného počátku řízen a kontrolován evropskými společnostmi. To je první otázka. A dále, mikroprocesory. Tam bych rád obrátil vaši pozornost na to, že po slyšení eh, zástupců Huawei a STM vidíme, že v podstatě tyto mikroprocesory neustále mohou ztrácet určité informace, můžou může to být různé výroby, ale že v podstatě vlastně je tam, jsou tam ta zadní vrátka a dochází k úniku dat z těchto mikroprocesorů. To je jasné. Komise by měla reagovat, protože zde jde o ochranu eh, dat našich eh, občanů. Zpráva o den eh, specialisté z Google, z Microsoftu zde byli přítomní a zdůraznili důležitost této zprávy ochrany osobních údajů, která v současné době není zajištěna, pokud jde o, eh, když je to teda v rukách amerických společností. A pokud jde o výpočetní techniku eh, vysokovýkonnou, eh, digitalizaci odvětví, ano, souhlasím s vámi. Ovšem, ti, kteří jsou lídry v oblasti digitalizace této oblasti, tak je to v podstatě vlastně mm, Eh, francouzská společnost nevyužívají. Nevyužívají HPC. Prosím, abyste ADS si vyslechli, jejich ředitele pro výzkum a vývoj. Ano, vy jste samozřejmě, když vy, od, vy neustále zdůrazňujete HPC, ovšem když se podíváme například na Pasterův institut, tak oni využívají určité sekvence a v podstatě vlastně využívají určité huby těch eh, počítačů. Oni tvrdí, že to je skutečně eh, eh, nevhodné. ADS, Pasterův eh, institut a ostatní společnosti tvrdí, že to je, že to je skutečně nepotřebná oblast. To je, milí kolegové, měli byste skutečně se podívat realitě do očí. Ano, toto je, toto, to já vám chci, já chci reagovat skutečně na vaše poznámky a otevřít vám oči. Mm, pan, pan předseda? Já se omlouvám, pane kolego, ale my bychom měli naši diskuzi věnovat pouze tématu a ne nějakým osobním diskuzím mezi kolegy. Já jsem v těch našich diskuzích neslyšel to, že by někdo reagoval na vás osobně, hovořili pouze o obsahu této zprávy nebo vaše, vaší zprávy. Takže prosím, aby jste dodržel vlastně stejnou kulturu projevu. Máte ještě 30 vteřin, prosím. Dobře, pane předsedo velice eh, bych, co bych chtěl říct, je, že ten útok na mě byl ideologického charakteru. A skutečně moje návrhy jsou založeny na eh, realitě, na reálných údach odborníků, eh, které jsem si vyslechala na různých slyšeních. Takže komis, komis, ano, kvantová, kvantová mechanika. My víme, že eh, Google, NASA z Kanady koupili takový eh, kvantův počítač. To není něco potenciálního, to není něco imaginárního, to je eh, Reál, to je reálná věc. Jsou tam prostě reálné kapacity, které existují. Děkuji vám, říká pan předseda. A rád bych vás ještě upozornil na předkládání podměnací návrhu, to je 20. 10. ve 12.00, hlasování v ITRE leden 2017 a na plenárce. To ještě bude rozhodnuto. Děkuji vám za tuto diskuzi. A přecházíme k dalšímu bodu pořadu jedna. Totiž tématem je změna rozhodnutí o přijetí výzkumného programu Výzkumného fondu pro uhlí a ocel a o víceletých technických základních směrech pro tento program milí kolegové. Nyní proběhne diskuse mezi námi eh, k tomuto tématu. Výzkumný fond pro uhlí a ocel byl vytvořen z aktiv Evropského společenství pro uhlí a ocel v době, kdy to bylo v podstatě zrušeno v roce 2002, což je před 14 lety a tam máme k dispozici více méně 15 milionů eur ročně na výzkum, vývoj, aby to byl bylo odvětví uhlí a ocele. A důležité je tam zdůraznit, že 75% z toho je vyhrazeno ocelářství a pouhých 25 pouze uhelnému odvětví, takže tam jsou mnohem širší možnosti věnovat se výzkumu v ocelářství. A společně s fondy v rámci Horizontu 2020 se jedná o zcela základní úsilí k budování nízkoemisní ekonomiky a zároveň uchování naší pozice na světových trhích, trzích z pohledu hospodářské soutěže a právě to ocelářství je velice důležité pro Evropu a bojuje s určitými problémy v některých evropských zemích v kontextu klimatických změn. Fond svádí dohromady eh, průmyslové subjekty, malé střední podniky, a univerzitní výzkumné ústavy z různých zemích. A návrh komise, jak já mu rozumím, spočívá v tom, že by měla, měl být pozměněn právní zákman, základ totiž pravidelného vyhodnocování mm, v tom fondu a jak já tomu rozumím, tak komise tam má dva hlavní cíle. Za prvé zlepšit dostupnost eh, finančních prostředků tím, že se zjednoduší pravidla, což je podobný, podobná snaha jako u Horizontu 2020. A za druhé zajistit, že program bude komisí řízen transparentním způsobem, příslušně transparentním. No a samozřejmě i, že bude zcela přizpůsoben pravidlům komise týkajícím se expertů, týkajících se expertů. Já zde přicházím s návrhem zprávy za výbor ITRE. Tady to není zpráva z vlastní iniciativy. Já ji zde přednáším jako předseda výboru ITRE a proto bych nechtěl předem jakoby odhadovat, jaké stanovisko bychom co by výbor měli k tomu zaujmout. Spíše bych zde rád uvedl různé alternativy a rád bych rovněž slyšel od komise pár slov. Totiž nejsem přesvědčen, že sladění z pravidly horizontu bracet a pozměnění právního základu Tady si nejsem jist, že jedno souvisí s druhým. Prosím, vysvětlete to. Za druhé, návrh byl zveřejněn pouhých několik týdnů před tím, než komise pak zveřejnila či aktualizovala horizontální pravidla o expertských skupinách ta aktualizace pravidel o expertských skupinách může mít vážný dopad na tento návrh a tady bych se rád dozvěděl více. A za třetí, parlament pracuje nad usnesením. A tam jde i o rejstřík těch expertských skupin a jejich složení. A my k tomu vypracujeme zprávu o té aktuální zprávy komise. A já jsem uh, toho názoru, že by vše mělo být konzistentní, že to usnesení a že ta záležitost expertských skupin a zároveň toho fondu by neměly být unáhleným způsobem řešeny bez vlastní souvislosti. Tedy prosím, komise, reagujte na tyto obavy, jinak obecně s tímto návrhem souhlasíme, ale tady se jedná o zcela fundamentální Možná snad otázky technické povahy, ale každopádně zcela zásadní. Stínový zpravodajové jménem Alde, pan Telička. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tento úvod do celé záležitosti. Mně připadá, že ten návrh je uspokojivý či uspokojivější v některých věcech než v jiných. Začnu tím, že využívání zdrojů, finančních zdrojů, zejména v některých státech, je dost omezené. Tedy tady bych byl v pokušení pustit se do analýzy důvodu, proč tomu tak je. A to by vedlo k potenciálně uspokojivějšímu čerpání. Transparentnost, no ta je samozřejmě vítána, a z toho pohledu ten návrh zprávy rozhodně eh, dostává naším očekáváním. Na druhé straně podmínky a eh, procedurální aspekty, jež je možno uplatnit, tady bych byl čekal, a to s vědomím využívání toho fondu zejména velkými firmami. A jak jste zdůraznil, že těch malých středních tam je méně, ještě signifikantnější zjednodušení. Tady právě jde o ty menší podniky, kde eh, pro něž ty podmínky jsou poměrně složité a to, že jsou v angličtině, tak to je pro menší podnik větší problém než pro ten velký. Pak Horizon 2020 a sladěvání pravidel. Tam si rovněž nejsem jist, že to je dobré řešení. Čili jeden z úhlů pohledu, jak se budu dívat na ten návrh zprávy, je zjednodušení, význam zjednodušení a z procedurálního pohledu, aby vše bylo přístupnější pro potenciální žadatele. Vím, že vždy v těchto případech, v těchto situacích se snažíme zamyslet nad příležitostmi takových klastrů. Vždy zkoumáme, zda by se mohly združit podniky s univerzitami, s výzkumníky a tak dále, a to právem. No a tady eh, to by zejména mohlo dobře zafungovat. Nyní přeshraniční aspekt. Tady obecně samozřejmě jsem pro, ale v tomto konkrétním kontextu hovoříme více méně o dvou velice specifických odvětvích a o odvětvích eh, alespoň v tom uhelném průmyslu, které se týkají poměrně malého počtu zemí a rovněž i v některých zemích jsou okrajové, takže ta přeshraniční povaha, nevím, nenazval bych ji problematickou, ale rozhodně si ještě nad ní musíme zamyslet, zda to musí být ta podmínka sine qua non, bez níž se nedá eh, nic dále podnikat. Možná by to v určitých odvětvích či v určitých situacích se ukázalo obtížné tu podmínku naplnit. Pak ještě pár dalších drobných věcích, například výběr těch odborníků, těch expertských poradců, sestava těch expertských týmů. To by zde mohlo být ještě konkrétněji vyjmenováno, ale to jsou drobnosti tam rozhodně je možné podat eh, pozměňovací návrhy. Tím se můžeme zabývat, když budeme spolu s ostatními stínovými zpravodaji o tom jednat. Ale hlavní tedy obavy, jak už jsem řekl, je, že vše musí být přátelštější vůči uživateli. To je ten hlavní deficit a na to se zaměřím zejména. Děkuji, pane kolego, říká předseda. A jako další pan Dalunde za zelené. Děkuji. Milí kolegové, od založení EU jsme spolupracovali v oblasti výzkumu právě v průmyslu uhelném a v ocelářství a jsou k tomu pádné důvody. Nicméně se tato odvětví stala zastaralými s časem a musíme je zvažovat nově. My chceme větší transparentnost, přístup k dokumentům, a rovněž i o vyváženosti poradenských skupin a chceme, aby metodika těch poradních skupin rovněž byla jasněji popsána a přístupná. Od vytvoření výzkumného fondu tak už se zlepšily technologie diversifikovala se odvětví a změnila se i povaha hospodářských profilů členských států. Proto je to období plné výzev, jak pro uhelný průmysl, tak i pro ocelářství. Z mého pohledu by totiž tento fond měl být schopen i intervenovat kdykoliv máme co dočinění s neblahými důsledky, například uzavírání oceláren či dolu a zároveň, kdy je třeba podpora bezpečných a zároveň průlomových technologií, zejména v ocelářství. Milí kolegové, před několika málo dny se už dohoda z Paříže, klimatická dohoda, dostala do klíčového stádia. Přecházíme do té další etapy jejího naplňování a i tento výzkumný fond musí být tedy přizpůsoben této nové realitě. To, že chceme prosazovat uhlí a chceme do něj investovat do výzkumu, to asi správné není. To by se mělo zastavit. Tak to vypadají priority z pohledu zelených a rád budu spolupracovat s ostatními. Děkuji, děkuji kolego. A nyní Silikiotis, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych říci, že bohužel paní Paloma López, naše stínová zpravodajka, nemůže být dnes odpoledne přítomná. Je nyní v Číně v rámci evropské delegace. Nicméně chtěl bych načrtnout, jaký je postoj naší frakce. Ten eh, výzkumný program pro uhlí a ocel je kvalitním nástrojem pro oba dvě odvětví průmyslu, která byla postižena liberalizací obchodu a ukončování státních podpor. Nicméně je důležité se podívat na to, jak tuto otázku vyřešit a zachovat produktivitu odvětví, ale je třeba postupovat opatrně a neučinit špatné kroky. Je důležité tedy zajistit, aby ty udržitelné programy toho fondu pro uhlí a ocel byly vybírány na základě opravdových potřeb ve společnosti a nejenom na základě podporování nějakých soukromých zájmů. Doufáme, že odbory budou zapojeny a že se s nimi bude komunikovat při výběru projektů. Také musíme zajistit, že tu budou kritéria, která zajistí, že při výběru těch fondů se zaměříme na oblasti, které byly postiženy deindustrializací a kde jsou vysoké míry nezaměstnanosti. To je jediný způsob, jak můžeme podpořit eh, sociální růst a rozvoj. Také projekty, které obdrží sociální, eh, tedy veřejnou podporu, musí být tedy udržitelné a musí, nemůžeme podporovat určité odvětví průmyslu, zejména pokud zjistíme, že jsou ještě ziskové. My to zmiňujeme proto, protože si všichni uvědomujeme, eh, třeba případ určité společnosti ve Španělsku, která obdržela evropské prostředky a následně ji eh, eh, majitel jaksi upustil. a to v podstatě jenom napomáhá energetickým oligopolím to je jenom příklad toho, čeho se musíme u těch budoucích projektů vyhnout. Já vám děkuji, pane kolego. Máme tu ještě nějaké další žádosti o slovo. Já tu nevidím nikoho, takže za Evropskou komisi pan Robert Burmanier, eh, vedoucí oddělení DGR. Eh, výzkum a rozvoj. Já vám děkuji, pane eh, předsedo Buzeku, za váš eh, úvod, eh, za práci ve vašem výboru. Já se pokusím to zhrnout stručně, zhrnout veškeré příspěvky, které to zazněly. Takže v první řadě bych chtěl pochválit váš sekretariát za to vysvětlující prohlášení. My bychom to určitě nenapsali lépe. Zhoduje se to tedy i s tím stanoviskem nebo s tím návrhem komise. V podstatě tady neměníme působnost nebo záměry toho výzkumného fondu pro uhlí a ocel. V podstatě upravujeme jenom ty technické pokyny, abychom dosáhli tří hlavních záměrů. Efektivity, transparentnosti a synergii A možná to tedy rozvinu, tyto tři záměry. Takže v první řadě efektivita abych to nějak dokreslil, vzhledem k tomu, že se, dělá, že se na oddělený program, tak se stále nacházíme v procesu, kdy máme své vlastní výzkumné smlouvy vzhledem k právní autonomii toho fondu. Tady nebyly nějaké synergie s dostupnými nástroji v horizontu, takže Eh, mm, abychom byli možni využívat eh, možnosti Horizontu 2020, zejména co se týče podpory IT systému, s tím způsobem, jak jsou vypracovávány ty smlouvy a také, aby se usnadnilo využívání již známých nástrojů eh, v rámci komunity, protože tu bylo mnoho účastníků v našich fondech, kteří se účastní jiných technologických nebo průmyslových programu. Takže to byl ten přístup pro zefektivnění. Za druhé, transparentnosti. My opravdu potřebujeme paralelně s vypracováním nových pokynů na expertní skupiny objasnit ty role a pravomoce příslušných orgánů v těch v tom výzkumném fondu. Konkrétně, jak je vysvětleno ve vašem vysvětlujícím prohlášení, tak i v té poradenské skupině a jiných eh, tedy technických skupinách, které operují eh, v celém odvětvi. Takže je třeba odměnit, obměnit právní základ a aby to bylo také v souladu s těmi komisními pokyny. K tomu tedy se konkrétně vyjádřím, protože jak předeslal sám pan předseda, je tu určité takové váhání na obou stranách. Bude to kodifikováno v rámci nových e, postupů a pravidel, jak pro ty poradenské skupiny, tak pro ty mnohé technické skupiny. To bude v té druhé e, fázi po změně právního základu. No a v neposlední řadě synergie, protože jsme často dotazováni od kolegů z e, terénu, zejména z té průmyslové oblasti, jak mají být schopni pracovat společně s jinými projekty či programy, takovým eh, opravdu uživatelsky nakloněným způsobem. A říká se, že pokud využíváte stejné nástroje, jako tedy smlouvy nebo ten způsob, jak jsou tu implementovány dohody na úrovni konzorcia, tak je dobré jim umožnit tyto příležitosti. A to platí tedy i pro tedy uh, návrh, uh, jak se tedy předkládají ty návrhy, jak na straně tedy oblasti uhlí, tak ocely, že tedy je to v podstatě vše souladu s tím, co my tu navrhujeme, takový je tedy konečný důsledek. Takže zefektivnění, vylepšení zefektivnění, transparentnost a synergie s dalšími programy, které se tedy objevují v těchto oblastech průmyslu. Děkuji, pane předsedo. Já vám děkuji. Děkuji zástupci Evropské komise za její připomínku. No a já bych ukončil tuto diskuzi také eh, malou připomínkou z mé strany. Já tu vnímám takové tři eh, hlavní body, eh, které tu navrhuje tedy komise, transparentnost, návrh nových eh, postupů, pravidel, eh, které by obsahovaly všechny, všechny ty změny a také usnesení. To je, si myslím, že opravdu kvalitní návrh, protože se bere v potaz také role té expertní skupiny, no a také tedy pravidla pro ty expertní skupiny. Synergie to je velice důležité a, a diskutovat se zástupci průmyslu. To se opravdu hodně blíží tedy uživatelům a dokonce i tedy spotřebitelům nebo řekněme klientům toho fondu. A pak asi nejdůležitější efektivita. Tady bych chtěl ještě jednou připomenout ten záměr. Je to uhlí a ocel protože proporce, ale jestli eh, tři čtvrtiny, jedna čtvrtina, kde vítězí tedy ocel, to si myslím, že nikdo nebude zamítat, tedy že zapotřebí opravdu učinit něco s naším ocelářstvím, abychom ho mohli obhájit, protože zažívá opravdu těžké časy. No a uhlí, to je tu jenom taková malá částka prostředků. Ale ano, komise hovoří o efektivitě, takže doufám, že ani zelení by tady nemohli říct nic proti efektivitě, protože naše téma číslo jedna, a to nejenom v případě průmyslu, ale v první řadě v oblasti energetiky vždy říkáme na prvním místě efektivita a pak je tedy dlouhá pomlčka a následují obnovitelné zdroje a, a všechno ostatní, takže na to nezapomínejme, na ty priority a doufám, že vy také budete moci podpořit tento náš přístup jakožto výboru, tedy Evropská komise připraví ten text a my potřebujeme i tu podporu pro náš výbor, aby i ta efektivita mohla zareagovat na váš požadavek. A Já určitě tu otázku nezamítám. Je to pro nás vždycky úplně důležité a my nasloucháme vašemu hlasu vašemu hlasu, ale zároveň eh, my tomu říkáme spolupracovat pozitivním způsobem. Takže ještě jednou vám děkuji, podíváme se na vaše pozměňovací návrhy a všechno eh, kolem toho. Takže 25. října hlas, eh, limit pro pozměňovací návrhy a hlasování 29. listopadu. Ještě než se rozejdeme, chci říci, že budeme začínat zítra hlasování v 9 hodin, ne v 9.10 ani v 9.15, prostě v 9, protože budeme hlasovat, takže si připravte hlasovací kartičky eh, do přístrojů a začínáme včas. Buďte prosím připraveni. Ano, a velice špatná zpráva a bude to v zasedací místnosti 4Q2. Takže se prosím zítra ráno nespleťte, bude to ve 4Q2. Ještě jednou vám děkuji za dnešní odpolední zasedání a uvidíme se zítra. Okay, thank you.